Good evening, colleagues. Uh, Dobrý večer, dámy a pánové. Pokud nemá někdo výhradu k pořadu jednání, tak můžeme schválit program jednání. A co se týče jazyků, tak nemáme žádné tlumočení do malštiny, dáštiny, chorvačtiny, irštiny. Uh, tak eh, chci pouze také ještě upozornit na to, že elektronické hlasování začíná ve 20.30, takže nezapomeňte prosím mhm. na vaše hlasovací kartičky a ještě musíme schválit zápis z posledních jednání a to z 9. února a z 11. a 12. dubna. Takže schváleno. A teď se tedy dostáváme k hlavnímu obsahovému bodu dnešního jednání, kromě elektronického hlasování. Máme tady pana komisaře Juliana Kinga, který je zodpovědný za oblast bezpečnostní a bezpečnostní dialog. Děkuji mnohokrát také za naše setkání, které se odehrálo 5. prosince. Děkuji tedy také za tedy to setkání i v souvislosti tedy s tím eh, článkem 19 Eh, týkající, který se týká vlastně společného strategického dialogu. Ta schůzka se odehrála také se zástupci EDRY. Dámy a pánové, mě je jasné, že další kolegové k nám přijdou v průběhu jednání. Nicméně je velmi důležité, abychom co nejdříve začalo. Koordinátoři se dohodli na tom, že vlastně dvakrát do roka se zaměříme na specifické téma. E, první takovéto setkání se odehrálo 23. března a zaměřilo se právě na otázky implementace a využívání existujících e, systémů informačního sdílení, to znamená infor- sdílení informací v oblasti bezpečnosti. E, také jsme se zabývali otázkami boje s s retorikou a komunikačními nástroji teroristů. A i v této souvislosti jsme si v tuto chvíli dovolili také pozvat tedy k nám pana komisaře Juliana Kinga a rádi bychom tedy, aby se vyjádřil k, tému, k té otázce, kterou jsem zmínila jako druhou, to znamená boj eh, s terorismem, s jejich komunikačními nástrojem, protože samozřejmě hovořili jsme o přesměřovávání obsahu, o jejich kampani, o synchronizování různých vysílaných zpráv, protože samozřejmě víme, jakým způsobem o něj pracují. Máme také velmi dobrý dokument, který vlastně zveřejnil Evropský parlament, který se týká právě analýzy této bezpečnostní hrozby. Ten eh, vlastně oddělení, které je zodpovědné za výzkum v této oblasti, odvedlo opravdu velmi dobrou práci. To znamená, že podívejte se na tento dokument, je velmi dobrý. Děkujeme za něj. My víme také, že Evropská unie má svůj dobrovolný kodex chování týkající se právě obsahu, proto máme tedy také Evropské oddělení zabývající se internetovými odkazy, ale samozřejmě jasnost nebo nedostatek eh, jasnosti a nedostatek společných definicí, něco, co nás neustále provází. To znamená, potřebujeme si tuto oblast vyjasnit. To jde v podstatě. Tady hovořím o jednu z klíčových věcí, o kterých musíme hovořit na našich společných schůzích a setkávání dvakrát do roku. A to znamená, pane komisaři, já bych vám v tuto chvíli tady předal slovo pro to, abyste se vyjádřil k této klíčové oblasti, k tomuto klíčovému problému. A chci říci, že jsou tady s námi i kolegové kteří se zabývají právě otázkami bezpečnosti. Takže, pane komisaři, pokud byste tedy svolil, tak eh, vám dáváme v tuto chvíli slovo na následujících 10 minut, abyste k nám promluvil. Děkuji, děkuji za to, že jste mě pozvali na tento dialog o bezpečnosti. Eh, já vidím, že máte za sebou opravdu velmi eh, důležitou a obsáhlou přípravnou práci. To znamená, že já se opravdu těším hlavně na ty otázky, které zmíníte. Takže já bych se rád zaměřil na některé věci, které se týkají prevence, protože samozřejmě víme, že prevence je lepší než poté řešení těch již vzniklých problémů. Budeme hovořit tady o financování teroristů a budeme hovořit o tom, jak je možné tedy zabránit tomu, aby docházelo k financování těchto teroristických činností. A tak je samozřejmě otázka radikalizace, jak se snažíme bojovat proti radikalizaci, jak se snažíme zaznamenávat právě signály, které k radikalizaci mohou vést. Zabýváme se otázkami komunič, komunikačních nástrojů, které využívají teroristé. Samozřejmě, že se zaměříme na prostor, ve kterém vykonávají svou činnost teroristé. Snažíme se ji analyzovat a snažíme se dívat vlastně na kořeny, kořeny radikalizace, které vedou poté k násilí. Snažíme se také navýšit naši rezistenci, naš, naši odolnost vůči právě této teroristické propagandě. Internet tady hraje samozřejmě velmi důležitou roli v těch opakujících se útocích, kterými jsme, kterých jsme byli svědky v posledních měsících. To znamená, že vidíme, že internet opravdu pomáhá těm individuům, které poté kteří páchají tyto teroristické útoky. Tyto zločiny jsou velmi závažné, jak na internetu, také eh, v reálu. A je třeba opravdu oba tyto prostory vnímat jako stejně důležité. A samozřejmě musíme spolupracovat, pokud chceme zvítězit, pokud chceme porazit tyto teroristické organizace. To znamená, eh, jak průmysl, tak vláda, tak občanská společnost musí spolupracovat. Jak jistě víte, máme Evropský inter, inter, Evropské internetové fórum, které které se snaží získat také zástupce Europolu, FT a další zástupce společnosti a také zástupce různých komunikačních sítí. Také snažíme se získat spolupráci lidí z akademické půdy a také snažíme se spolupracovat se zástupci velkých internetových společností a snažíme se opravdu koherentně spolupracovat. V posledních dvou letech se nám podařilo odvést opravdu velmi dobrou práci jak v souvislosti tedy s bojem s touto propagandou, tak také s posílením té alternativní komunikace. Na ministerské úrovni se, odehrála také něko, se odehrál několik schůzek já jsem se setkala také tedy se, se zástupci nejen komise a i s panem komisařem, který je zodpovědný za tuto oblast. Také jsme spolupracujeme, jak jsem již říkal, se zástupci velkých internetových společností a Máme také databázy hashtagů, eh, což eh, jistě víte, jak eh, funguje. To znamená, že vy v podstatě si označujete se svými hashtagy vlastně to, co se vám líbí. V tuto chvíli jsme identifikovali více jak 40 tisíc prvků, které jsou pro nás klíčové. Europol spolupracuje, myslím si, že odvádějí opravdu skvělou práci. Oni už identifikovali více jak 40 tisíc důležitých prvků, ale eh, chci říci, že důležité je, že využívají více jak 100 velkých platform. To znamená, že nesoustředí se pouze na ty velké vyhledávače, na ty velké platformy, ale opravdu průřezově na všechny platformy. Všichni se snažíme samozřejmě navyšovat naše vyšetřovací Eh, kapacity, ale samozřejmě ještě jsme daleko od našeho cíle. To znamená, musíme toho udělat více, musíme si pospíšit a musíme také monitorovat tu již odváděnou práci tak, aby všechno pro, pro bylo vykonáváno co nejtransparentněji. E, také G20, G7 se shodla na tom, že opravdu je to něco, co musíme, e, na co se opravdu musíme zaměřit. Co se týče těch e, hashů, těch hashtagů, tak tady musíme opravdu se na to zaměřit. Musíme také přispět k co nejvčasnějšímu odstranění a stále ještě máme velký počet malých a středních podniků, společností, se kterými ještě řádně nespolupracujeme. A my samozřejmě víme, že právě ta teroristická kom, eh, propaganda hledá vždy ty slabé články řetězcem. Eh, Eh, já jsem eh, se o tom minulý týden bavil s jedním expertem, který hovořil o ekosystému těchto platform. To znamená, že samozřejmě musíme eh, hovořit o tom, co již bylo vykonáno a musíme, jak jsem již říkal, monitorovat to, co již je vykonáváno a musíme udělat všechno pro to, aby došlo k opravdu co nejranější detekci těch nebezpečných prvků, aby byly také co nejdříve odstraněny. Dále máme samozřejmě další eh, cíl. Naším cílem je tedy bojovat proti těmto komunikačním a retorickým eh, kanálům teroristických organizací, proti té jejich narrativě. Musíme také nabídnout alternativu komunikačních eh, kanálů. Internet eh, tady může hrát opravdu pozitivní eh, roli, to znamená, může také lepším způsobem oslovovat ty, kteří jsou zklamáni, kteří hledají něco nového a tady hledají na internetu. Tady si myslím, že už byl odveden velký kus eh, práce, který se snaží posílit občanskou společnost. A my, jak jistě již víte, stojíme za důležitými programy, které byl, do kterých se investovalo více jak 10 milionů euro, které mají také doplňovat už ty národní eh, snahy, ke kterým, které jsou tedy vykonávané na národní úrovni. Eh, v první fázi vlastně naše Oddělení excelence se setkalo se zástupci občanské společnosti, se zástupci více jak 250 Eh, organizací a snažíme se také vyzvat tedy zástupce občanské společnosti, aby si žádali financování na projekty, jejichž hlavním cílem je právě boj proti této teroristické narrativě. A když jsme připravovali tento návrh, tak jsme vlastně odráželi, se snažili v něm odrazit opravdu mnoho doporučení, nejen tedy vašeho výboru, ale také vašeho výboru. Samozřejmě, že ta kampaň nemůže být nějakým způsobem izolovaná, musí být součástí nějaké solidní komunikační eh, strategie. Musí udělat všechno pro to, aby ty online iniciativy se také odrážely offline. To znamená, tady musíme hlavně identifikovat ty cílové skupiny. To znamená, musíme se dostat k těm nejzranitelnějším musíme tady také zcela jasně identifikovat měřitelné a reálné cíle. Eh, také musíme zlepšit naše porozumění toho, co je násilná radikalizace, tak, abychom byli lépe vybaveni na tento boj, abychom byli lépe připraveni na tento boj a musíme samozřejmě také zkoumat či podporovat projekty, které se budou zabývat právě vypracováváním nových politik, odborných politik. Máme tady některé projekty, které se zabývají právě detekcí, vyhledáváním eh, tohoto nebezpečného obsahu. Těch projektů je už více, patn, více jak 15 a investovalo se do nich více eh, jak 10 milionů. To znamená, že tady se snažíme pomáhat právě těm skupinám občanské společnosti, společnosti, které se snaží také sdílet své eh, zkušenosti. To znamená, musíme posílit naše kapacity, musíme eh, posilovat právě eh, osvětové kampaně a kampaně, které musí vyzdvihnout ty alternativní hlasy a my se snažíme samozřejmě členským státům eh, pomoci s jejich eh, komunikačními strategiemi. Toto všechno si myslím je velmi důležité, ale souhlasím s vámi a zmiňujete to také ve své zprávě, že strategická komunikace musí zůstat ústředním bodem eh, naší eh, práce v oblasti boje s terorismem. Tady samozřejmě je otázka eh, radikalizace tou klíčovou, to znamená, že komise se zaměřuje na toto téma a snažíme se v podstatě schromáždit nebo zajistit spolupráci těch, kteří jsou v té přední linii, to znamená lidi, kteří pracují v oblasti vzdělávání například, a propojit je s příslušnými kontaktními osobami například v, ve veřejné správě. Eh, první přibližná zpráva byla zveřejněna v minulém eh, týdnu a eh, tam mimo jiné tady zdůrazňuje, že je tady třeba zajistit navýšení kapacit. V této zprávě se hovoří o důležitosti robustnější, silnější strukturální odpovědi či reakce na tento problém a my se musíme samozřejmě podívat na to, jakým způsobem tedy na to eh, příslušným efektivním způsobem reagovat, jak posílit občanskou společnost a vlády členské, členských států. Já vím, že mám ehm, pouze několik pár eh, vteřin, abych mohl dokončit, ale i přesto bych řekl něco k financování teroristických skupin. Protože my si všichni si uvědomujeme, jak důležitá je naše práce v této oblasti. Myslím si, že tady se nám podařilo dosáhnout dobrého pokroku, ale musím říci, že si myslím, že by bylo dobré, kdyby se nám podařilo tedy ukončit tu práci na té směrnici týkající se praní eh, peněz a je tady paní Sargentiny, pan Karenz, eh, oni se tomu opravdu velmi, velmi intenzivně Eh, věnovali a naše komise udělá všechno pro to, abychom tady opravdu dosáhli pokroku. Eh, samozřejmě tady potřebujeme transparentnost, potřebujeme eh, vědět tady, co se děje a to se týká tedy opravdu i těch svěřenských společností. To znamená, že tady potřebujeme eh, zajistit lepší nástroje, které ve chvíli, kdy budeme eh, efektivnější v této oblasti, tak budeme schopni také lépe eh, bojovat proti teroristickým organizacím. To znamená, tady je třeba se podívat také na možnost sankcí, na možnost trestního postihu právě těch, kteří perou peníze a tady si myslím, že je velmi dobré, že o tom dneska také trochu později budete hlasovat. Takže já vám v každém případě děkuji za vší odvedenou práci. Eh, Jsem také velmi rád, že to hlasování tedy dopadlo pozitivně v minulém týdne. To znamená, že vím, že eh, jste se bavili právě o hotovosti, která odchází eh, z EU. Děkuji všem, kteří se tomu věnovali. A třetí prvek vlastně toho balíčku se týkal konfiskace a zmrazování aktiv při zahraničním eh, financování a děkuji velmi paní Griesbeck za její, za jí odvedenou eh, práci v této oblasti. Já doufám, že se nám to podaří uzavřít na sledujícím roce. A proč o tom hovořím? Eh, protože máme tady samozřejmě ještě ten balíček týkající se kyberbezpečnosti. A tady my vlastně máme ten návrh na boj s, proti podvodům i v bezhotovostních transakcích transakcích. A to si myslím, že je něco, co pouze doplňuje to, co už v podstatě v tuto chvíli se odehrává. A také připravujeme návrh směrnice, eh, která by vlastně výkonným orgánům umožnila přístup k těm ústředním eh, rejstříkům, což eh, by opravdu mohly být poté informace, které by mohly příslušné úřady sdílet napříč eh, členskými státy. To znamená, že jde o to, aby orgány eh, činné v trestním řízení se mohly o tyto eh, skutečnosti, o tyto, o tyto údaje dělit. A zítra v rámci já s, i s Dimitrisem budeme eh, představovat naše návrhy týkající se interoperability, o nich jsme zde také hovořili a pokud byste chtěli, tak já budu samozřejmě velmi rád a přijmu vaše další pozvání na to, abychom se pobavili právě o otázce interoperability. Myslím si, že v příštím roce by to bylo velmi vhodné. Děkuji. Um, Děkuji vám, pane komisaři. Chci ještě připomenout, kolik práce na tom odvedli členové tohoto výboru. A dnes se tedy ještě bude hlasovat o jedné z těchto zpráv o boje proti financování terorismu. Obrovský kus práce, který už eh, odvedli na legislativě. A teď tedy zahojuji diskuzi. Já sám mám na úvod jednu otázku týkající se nebo dovolíte mi, abych položil tuto otázku? Ne všichni to přijítali značením, ale chci se ptat na to přípravné zasedání, které jsme měli, chtěl bych se ptat na konkrétní věci, které tam určitě zazní, ale zajímalo by mě, jak ty různé modely fungují Mě by zajímalo, jak velké to téma je, když mluvíme o obsahu, kteří extremisté dávají na internet a podněcují tím další k nějakým krokům. Jakou máme schopnost to mm, stáhnout, jak můžeme působit proti tomu a přesměrovat uživatele někam jinam. Mm, musíme se také uvědomit, že to není namířeno na lidi, jako jsme my, ale na eh, dost jiné občany. Chci se tady zeptat, eh, jakou schopnost eh, na tyto věci reagovat má Europol a ta jeho jednotka. A potom dám slovo koordinátorům. A potom paní Griesbeck, která je předkní výboru TER. A jako první paní Holmér za EPP. Tedy, nejprve paní. Asi to úplně neprošlo. Klidně, klidně můžete začít vy, Natálie. Všichni jsou dneska trošku Eh, asi buď unavení. Můžete začít eh, vy, paní Grisbeck. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Děkuji za vaši eh, přítomnost tady v pondělí večer na začátku plenárního zasedání. Chtěla bych vám ale také poděkovat za to, že zviditelňujete toto téma, které je teď v Evropě tak eh, důležité. Jde o ten obsah nebo eh, vymezení eh, vašeho mandátu, do kterého spadá i boj proti terorismu. Já jsem s velkým zájmem si slychla vaši prezentaci. Zúčastnila jsem se také přípravného zasedání, kde jsme vedli dialog o bezpečnosti. A na tom zasedání minulý týden jsme slyšeli hodně pozbudivých signálů a slov o tom kolektivním úsilí, jak se postavit proti teroristům, proti těm, kteří páchají v Evropě útoky a kteří vytvářejí síť, která je globální. Chtěla bych se ještě vrátit několika podrobnostem z vaší prezentace, například to úsilí proti tomu podněcování na internetu, je potřeba bojovat proti propagandě, šíření eh, teroristických eh, myšlenek. A v tom evropském měřítku si uvědomujeme, že se tady připravují teroristické útoky, nejsou to jenom ty, ta místa, kde probíhají nějaké konflikty, ale víme, že tady je řada lidí, kteří působí na internetu na našem území. Zeptat na tu analýzu praxe ve členských zemích, chci zeptat, jestli všechny členské státy zavedly nějaké iniciativy nějakou oficiální eh, kampaň proti teroristickým eh, projevům. U nás eh, máme kampaň, které říkáme Stop džihadismu. Myslím, že to by mohlo zapůsobit velmi pozitivně ve všech členských zemích. Pokud tedy české státy něco takové dělají, dělají to podobným způsobem a dál by mě zajímalo, protože některými kolegy, kteří jsou také velmi aktivní eh, v tom eh, speciálním výboru pro boj s terorismem, jsme se bavili o tom globálním pohledu, jestli je možné v této oblasti najít nějaké zajímavé příklady, které eh, my by nás mohly inspirovat, protože jsou účinnější nebo inovativnější a tak dále. Děkuji, Natáli. Je to velmi dobrá otázka, protože na tom přípravném zasedání bylo evidentní, že to je úsilí členských zemí, které, to úsilí, které iniciovaly členské státy, každý z nich dělá něco jiného. A to si myslím, že bylo asi to nejzajímavější zjištění od toho experta, který tam také vystoupila. Teď za EPP konečně, Monika. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Já bych eh, v tomto ohledu měla také doplňující otázky. Jak říkal belgický expert na turismus Amrány, tak eh, ta radikace začíná velmi brzy, kolikrát už ve věku od 6, 7 let. Jsou to trochu jemnější metody, které je mají přilákat. A v některých případech dochází k tomu, že to je celý ten okruh rodinných příslušníků a přátel, který se na tom podílí. My jsme nedávno zjistili, že, aspoň jsme navštívili některé z těch úřadů, že eh, se eh, z toho bojiště eh, vracejí často ženy a děti a ty potom působí dál. Tedy děti jsou kolikrát velmi těžce traumatizované, protože kolikrát eh, byli svědky eh, strašných věcí a vracejí se tedy s velkými traumaty, jsou psychicky poškozeny, matky jsou radikalizované, Chci se ptat, jestli členské státy vedou nějakou diskuzi o tom, jak postupovat nebo koordinují tyto kroky, jak zacházet s těmito matkami nebo dětmi, které se vracejí z těch eh, konfliktních zón. A druhá otázka týká se to financování terorismu. My tento týden eh, budeme řešit i tu zprávu výboru pro mm, vyšetřovací výboru pro Panama Papers. I v našem evropském eh, systému máme velké mezery. A víme, že tady eh, zacházíme zájemně velmi velkoryse a některé členské státy se k tomu staví velmi zdrženlivě. Možná, že by bylo dobře se společně domluvit na Eh, nějakých evropských předpisech, jak by tyto finanční kanály šlo uzavřít. Já vím, že to nenutně nesouvisí s terorismem. Víme, že tady se může nacházet cokoliv od škály, od dedivých úniků až po velmi různé věci, ale mě eh, trochu zajalo, že tady vlastně nemáme žádný standard, <clears throat> jak určité věci úplně omezit nebo se jim vyhnout. Eh, Birgit za SAD. Děkuji, pane předsedo. A já musím říct, že jsem velmi unavená, proto budu dnes večer mluvit německy. Komisař King na úvod hovořil o prevenci a potom přešel k financování terorismu, což samozřejmě je problém, který je velmi složitý Měli bychom eh, získat kontrolu nad všemi finančními toky v Evropské unii, nebo ty, které prochází přes Evropskou unii. A obtížnější to bude u přímého financování ze třetích eh, zemí, eh, zraně teroristických skupin, které v Evropě máme. Takže jaké možnosti v této oblasti máme a jaké poznatky máme o tom, z jakých regionů případně tyto finanční toky přecházejí. Pustím si odkaz na západní státy, které eh, nevždy podporují teroristy, ale eh, byli to diktátoři. Když mluvíme o příčinách terorismu, tak bychom si měli uvědomit, eh, že se musíme také dívat do budoucna, proč existují nestabilní státy, jako je Afganistán, Irák, Syrie, a jakou účast na tom měly západní státy. Takže prevence a boj proti příčinám, no těm hlubším příčinám terorismu, k tomu patří i také vztahy ke třetím zemím, to je velmi důležitá věc a k tomu také patří to, že si musíme uvědomit, že musíme něco udělat s tou technologií, která umožňuje radikalizaci lidí a ta technologie musí zůstat pod naší kontrolou. Vzpomínám se, jak jednou paní Holmajer hovořila o belgickém policistovi, ale také o agenturách ve Spojených státech, kde pokud chtějí zasáhnout co nejdříve u dětí nebo u mladých, kteří vykazují eh, známky radikalizace, tak eh, je potřeba se obrátit na policii, ale musíme mít také mm, přehled o, té sociální, eh, o tom sociálním prostředí. Co se týče teroristických fotek nebo filmů na internetu, ano, to je důležité, při tomu zasáhnout, nabízet i nějaká opačná poselství. Zatím to vypadá tak, že ta sdělení, která mají lidi oslovit, se vytvářejí různým způsobem, aby mohli oslovit různé lidi v různých eh, zemích. Takže kolikrát eh, není ani možné mít nějakou jednotnou evropskou kampaň proti tomu. Ale možná, že by pan komisař nám mohl říci, jaké zkušenosti zatím máme. Eh, kde už se něco děje ve členských zemích. Minulý týden jsem mluvil o tom také, jak by bylo užitečné některý, nějaký obsah vymazat. Ano, jsou určitě jednoznačně věci, které by se vymazat měly, ale potom je tady velká šedá zóna a proto bychom eh, se měli podívat na tu oblast spolupráce s soukromými subjekty eh, o tom a dohodnout se s tím ty věci, které nejsou jednoznačně trestně, trestné nebo teroristické. A potom ještě pár slov k prevenci, nebo aby se zabránilo některým eh, krokům. Ta musí hrát eh, čím dál tím větší roli ale e, nejsem si jistá, že to úplně všechny české státy správně pochopili. Nevím, jestli máte nějaké konkrétní údaje, ale co se týče například e, lidských zdrojů, tak mám pocit, že se to mnohem více používá například na ETIAS, na interoperabilitu, údaje o cestujících, ale ta celá oblast prevence a deradikalizace pořád e, je v začátcích, ale možná, že mi něco uniklo a vy mi to teď všechno vyvrátíte. Děkuji a teď Judith. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Rovněž eh, děkuji panu komisaři za to, že věnuje pozornost eh, té směrnici proti praní špinavých peněz. Ve středu večer se pouštíme do devátého kola trialogu. Ona se to trochu táhne a ráda bych se s vámi podělila o jedné věci, která je pro mě zklamáním, takovým zejména um, velkým zklamáním z pohledu této rozpravy. Ono jich tam víc. My jsme v pátek byli v Europolu za výbor Ter a tam Rob Wainwright hovořil o potřebě celoevropské jednotky či útvaru pro finanční kriminalitu, aby bylo možné nějakým způsobem se poprat s problémem organizované zločinnosti, která používá finance, že potřebujeme prostě um, nějakou um, jednotku, která to bude zkoumat a já jsem ho musela zkoumat. Právě to ustanovení či ty věty, které by to umožnily, bohužel mizí z té směrnice, totiž rada se okopala ve svých pozicích a není tam ani ta doložka přeskumy, která by umožnila i do budoucna například to harmonizovat, což si myslím, že vysílá ten nesprávný signál. Pokud chceme s terorismem skutečně bojovat, tak klíčem k tomu je spolupráce pokud dokonce ani nedokážeme se do toho pustit prostřednictvím právních aktů, které budou um, zkoumat financování těchto skupin, tak je to velice smutné. A nyní změna toho narrativu. Tam je to nesmírně zajímavé a zároveň je obtížné na takto otevřené schůzi hovořit o tom, co zafungovalo a co ne protože ono právě jde o to, že tam jsou určité finty, které by se veřejně probírat neměly. A je snažší se tím zabývat tady v uzavřeném kruhu. Ale mám obecnou otázku. To stahování z internetu toho, čemu se někdy říká potenciálním či skutečným obsahem teroristické povahy, tím se zabývá určitý útvar, který provozovatelům internetu se snaží vnuknout myšlenku, že to snad není v souladu s jejich vlastními principy. A já, když jsme měli to zasedání a hovořili jsme se nizozemskými to, koordinátory takového útvaru, tak vyhřezlo z toho, že v mé zemi se eh, takovéto webové stránky stahují z prostoru internetového, pokud už jsou opravdu zločinné povahy, kdežto Evropa se snaží prosadit koncept, že by mělo jít i o potenciálně škodlivé záležitosti. Tedy někdy se přichází s hm, podnětem stránky stáhnout, i když ještě nejsou trestným činem. Tak to bych la, le, ráda lépe pochopila. A moje poslední otázka. Ta diskuse o těch narrativech stále běží a bavíme se zejména o těch, kteří se snaží radikalizovat, co by muslimští extremisté. Ale když čteme, že v různých zemích se hovoří o teroristech, kteří vstupují do Evropské unie, případně extrémní pravice, to už jsou Evropané, která, kteří se dopouštějí různých činů ve své extremistické um, povaze. Co děláme proti tomuto? Děkuji, říká předseda. Máme tady ještě tři řečníky. Prosím, pan Zdechovský. Tak eh, nevím, jestli jsem měl dostat slovo, protože nejsem ani koordinátor, ani předseda žádného výboru, ale trpělivě tady budu, eh, budu čekat, protože jsem čekal na tuhle diskuzi. Já jsem bohužel 5.12. tady nemohl být z důvodu toho, že, eh, že jsem byl na misi v Nepálu. Ale pojďme, pojďme k, k financování. Uh, Eh, pane komisaři vy jste mi odpověděl že financování terorismu bitcoiny že to je taková jako blbost že jsme si to nějak jako vymysleli že to je jako taková kravina. jsem nedávno posílal takovou otázku ještě s, dvěma kolegy kdy jsme se vás na to ptali na, na financování virtuálními měnami právě eh, různých kriminálních činů a dostal jsem odpověď řekl bych od studenta práv taková odpověď která byla obecná nic neříkající přitom nedávno jsme měli diskusi a výměnu s, lidmi z tajných služeb kteří nás upozorňovali třeba na to že v bulharsku byla zabavena poměrně velikánská částka v bitcoinech eh, která dělá teď bulharsko jedno z nejbohatších států. chci se eh, vás zeptat jestli Eh, se o tomto opravdu bavíte a jestli v rámci boje proti financování se bavíte o virtuálních měnách a o tom jak zabránit aby byly zneužity k financování terorismu. pak druhá věc kterou jste říkal transparentnost. tady v evropě máme řadu firem a já si tu firmu můžu ve velké británii založit velmi rychle a můžu přes tu firmu takzvanou offshoreovou firmu prohnat strašně rychle peníze a aniž by kdokoliv věděl, tak můžu z toho zaplatit, co chci. Protože další firmu si udělám na Kypru a není tady transparentnost vlastnictví, transparentnost struktur. A myslím si, že to je další problém Evropské unie a chci vědět váš názor, zda proti tomu nějakým způsobem se chystáte bojovat. Uh, třetí věc je kořeny radikalizace. zmínil jste tady část ale já se vás chci zeptat konkrétně nedávno jsme si připomněli teroristický útok v charlie hebdo a tam dokonce při vyšetřování vyšlo najevo že šarif i sajt eh, bratři kteří to udělali ten útok tak byli zradikalizováni nebo minimálně jeden byl zradikalizován zradikalizován ve vězení Čamalem eh, Beghalem. Dokonce byl na, eh, na seznamu Non-Flight Terrorist eh, Screening Center and Tide ale tento Jamal nebyl sledován francouzskými službami, protože francouzské služby uvedly, že nemají dostatek financí a on nevykazoval žádnou, žádnou otevřenou činnost, eh, která by eh, říkala, že je terorista a potom eh, zaútočil. Jak na tohle se díváte? Protože těchto lidí, kteří jsou v těchto seznamech, je poměrně hodně. A my nemáme finance v současné době na sledování. A poslední otázku mi dovolte trošku osobní představte si že jste z malého členského státu evropské unie a že během čtrnácti dnů na vašem facebookovém profilu někdo napíše tři tisícekrát že budete viset že vás oběsí že oběsí vás vaši rodinu vaše příbuzné a známé. představte si že z tohoto malého členského státu jako europoslanec nahlásíte že máte tento problém facebooku a představte si že do sedmi dnů vám nikdo neodpoví a že po sedmi dnech i když tam jsou obrázky oběšených lidí tak vám napíšou, napíšou že se vlastně nic nestalo. myslíte si že budou lidé v evropské unii věřit že opravdu bojujeme proti terorismu? Si, myslíte si že opravdu velké společnosti jako facebook se nesmějí našemu boji a že fakt spolupracují? chtěl bych znát váš názor na tuto problematiku. Děkuji. I should mention in the preparatory meeting um, we... Ano, my jsme vlastně pozvali zástupce Google na tu přípravnou schůzku. E, to jenom chci k tomu, že jsme se snažili opravdu na to přípravné zasedání opravdu pozvat e, co nejvíce zástupců těchto společností. Paní Majte, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobrá, já chci v první řadě poděkovat panu komisaři za tu zprávu, kterou jsme dostali, protože vidím, že tady v tuto chvíli existují snahy strukturovat nějakým způsobem ten obsah té práce. Jedna z předřečnic už poukázala, myslím si velmi správně, na to, že ta operita, operativa se rozvíjí daleko silněji a efektivněji než ta prevence. A v tuto chvíli už máme tedy více prostředků, které jsou k dispozici i ze strany Evropské komise a víme, že i členské státy se více zabývají v tuto chvíli plánováním eh, prevence. To znamená, že víme, že tady ty místní plány jsou velmi důležité, ale to, co nemáme smapováno vůbec a jsou to věci, kterým se, kterými se tady zabýváme Eh, poměrně nedlouhou dobu. A co ti mám na mysli? Například otázky přesměrovávání, to je to, o čem jsme hovořili v souvislosti s Googlem. A Jigsaw má už svůj první tweet 7. prosince, to znamená, je to něco poměrně nového a ve chvíli, kdy vy vlastně vejdete do Jigsaw, tak vlastně nevíte, kdo zatím stojí, jste v podstatě takový, takový trošičku zmatení. A dále, další otázka. Eh, pane komisaři, byste hovořilo o těch prostředcích, o těch prostředcích, které se vlastně používají už po dlouhou řadu let. Hovořil jste o těch nových investicích do jiných nových projektů, o plánování do roku 2020. Nicméně všechny tyto peníze, všechny tyto fondy a všechna tato neformální eh, část, která se tedy má týkat prevence, tak o co mě jde, co mě zajímá? Mě by zajímalo, zdali vlastně už v tuto chvíli víte, jakým způsobem budete měřit tu od, v tuto chvíli odváděnou práci. Jakým způsobem to budete monitorovat? Jak třeba to vzdělávání těch eh, pedagogů, to vzdělávání těch lidí, kteří tady mají nějakým způsobem se angažovat, je řádně podchyceno, protože tady hovoříme o lidech, kteří například nikdy nebyli konfrontováni s nějakým fanatikem, neznají osobno, osobně žádného fanatika. Jakým způsobem přistupujeme právě k přípravě těchto lidí, kteří budou té přední linii. A děkuji, děkuji tedy za tu vámi odvedenou práci, za tu novou strukturu, ale ještě více struktury je třeba. Tady je třeba si uvědomit, že tady ty kontexty napříč Evropou jsou opravdu velmi rozlišné. A samozřejmě i ti pedagogové, ti školitelé, ti lidé, kteří budou v té přední linii, musí mít tu požadovanou zkušenost. Děkuji, děkuji. A pan Jurek má v tuto chvíli slovo. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, za vaše informace. Vy hovoříte o tom, že je třeba naše úsilí soustředit na těch prostředích, které jsou jakoby nejpodajnější a mm, nejrychleji uslyší jakékoliv, jakákoliv poselství, která je chtějí lákat terorismu. Proto my se neustále snažíme aktualizovat stav našich informací a držet ruku na tepu. Ale jak vy definujete, jak Evropská komise definuje ta prostředí, která jsou nejvíce náchylná k tomuto vzkazu? Děkuji, Ana Gomez. Samozřejmě, samozřejmě je velmi těžké bojovat s těmito komunikačními kanály, s tou narrativou teroristů ve chvíli, kdy naše členské státy nedělají všechno pro to, aby posílili integraci prostřednictvím sociální inkluze a tak dále. Nicméně, moje otázka na vás je ta, do jaké míry my v podstatě podporujeme tuto teroristickou narrativu tím, že jednáme se Saudskou Arábií. Jak na tom jsou ti, nebo imáni z různých islámských eh, škol. Ty to může být zdroj rozšiřování těch nejvíce radikálních a extremistických eh, světonázorů. To znamená, že oni mohou svým činy podporovat radikalizaci. A co se týče financování radikálních uskupení, a já jsem se minulý týden také setkala se zástupci Europolu a jak říkala Judith, a vy jste to také říkal, vy jste to říkal, vy jste říkal, že my nemůžeme hovořit o páté směrnici o praní peněz ve chvíli, kdy teprve ta ten první balíček v podstatě vstupuje v platnost a dokud nedosáhneme těch eh, zásadních eh, Eh, cílů. Takže evropské FIU, eh, transparentní svěřenecké fondy, identifikace eh, všech společností ze všech, z celého světa, které vlastně přichází do Evropské unie a nakupují nemovitosti tady v Evropě a v Bruselu. Ale to není to, co chtějí naše členské státy. Já vím, že Judith hovořila o tom, že jde o suverenitu našich států, ale tady není o otázku sebeurčení. Tady jde o neustále ochraňování zločinců, těch skorumpovaných lidí, těch teroristů. To znamená, že tady to není primárně otázka eh, suverenity. To znamená, že my sice budeme mít pátou směrnici o praní peněz, ale nebude to vůbec k ničemu, nebude to k ničemu. To znamená, to je něco, co musí být iniciativou komise, to je něco, za čím musíme stát my, a je to něco, co musí výjít z našich členských států. Jde o boj s terorismem, jde o boj s organizovaným zločinem, který podporuje terorismus. A na závěr bych se vás ráda zeptala, co dělá komise i v souvislosti tedy s kryptoměnami, protože Bitcoin není jedinou kryptoměnou a e, uvědomujeme si, že tyto měny podporují financování terorismu. Také chci říci, že pan komisař Moskovici e, také předložil velmi důležitou zprávu o tom, jakým způsobem jsou tyto měny používány i organizacemi, jako je například Al-Qaida, takže jakým způsobem se tomuto tématu věnuje komise a jakým způsobem to hodlá řešit. ještě paní Veržias a chce ještě někdo, chce se ještě někdo dostat na... Takže paní Veržias, prosím, máte slovo. Oui, merci. Děkuji. Pane komisaři, já se musím omluvit, že jsem bohužel nestihla většinu vaší prezentace, ale byla jsem na jiné schůzi. Chtěla bych eh, zejména říci, že eh, v, jakém, v jakékoliv práci, ať už tady nebo v komisi, máme různá setkání se zástupci různých organizací a čím dál tím zjiš, více zjišťujeme, že neexistuje žádné jednoduché řešení, protože ten problém je tak složitý a víme, že eh, se to účastní různí aktéři, kteří jsou velmi heterogenní z podstaty věci. A dále, čím více se dozvídáme od členských států, co dělají, tak eh, eh, čím dál tím více zjišťujeme, že se vždy schovávají za tu svoji svrchovanost nebo za pojem svrchovanosti a nechtějí dovolit nějaké celoevropské řešení, protože je vlastně pro ně jednoduché říkat, za všechno může Evropská unie, Evropská unie nedělá to, co by dělat měla a tak dále. A já mám strach, že že to vás vlastně nutí k velmi reduktivnímu projevu, k velkému zjednodušení, ať už eh, mluvíme o té prevenci nebo o deradikalizaci, tak eh, to, tyto jedno, tato jednoduchá řešení nejsou kompatibilní s, tím, s tou potřebou jednak zajistit bezpečnost, ale také svobodu. Vím, že někteří eh, říkají, že ve Francii by jsme se vyhnuli teroristickým útokům, kdyby policie měla více peněz, ale tak jednoduché to není. Myslím, že je potřeba hledat to, tu rovnováhu mezi bezpečností a svobodou. A vzhledem tomu, že jsem z Francie, tak musím říci, že Mám obavy také z toho nedávno přijatého zákona, který zpřísnil bezpečnostní opatření. A e, chci se připojit také k tomu, co říkala Anna Gomez. E, týká se to vztahu ke třetím zemím, zejména států v Perském zálivu. A také se to týká naší spolupráce s Tureckem, protože my tady všichni víme, že definice terorismu v případě Turecka je velmi eh, komplikovaná, téměř nemožná. A tam uh, řada lidí sedí ve vězení, uh, protože byli obviněni z terorismu, ale přitom samozřejmě s terorismem to nemá nic společného. A tím se také vracím k té otázce spolupráce s třetími zemi, tak jak přísní, jak přísně budeme měřit tu svobodu a Děkuji, děkuji, to byl poslední poslanec na řečnickém seznamu. Děkuji mnohokrát a v tuto chvíli předávám slovo vám, pane komisaři. Děkuji. Děkuji za vaše otázky a také za vaši angažovanost v této oblasti a pokusím se tedy odpovědět na co nejvíce z otázek, které zde zazněly. Pokud budete mít pocit, že jsem vám adekvátně neodpověděl, tak prosím rozhodně Rozhodně mi tak dejte vědět, protože nechci tady samozřejmě vynechat eh, nikoho. Eh, pane předsedo, vy jste začal s tou velkou kontextuální otázkou týkající se dimenze, dimenze těch online hrozeb. A tady samozřejmě to nechci nějakým způsobem eh, zlehčovat. Chci říci, daří se nám, daří se nám jak s těmi odkazy, tady jsme opravdu pracovali s desítkami, desítkami tisíc informací. Takže jak tedy ty odkazy, tak samozřejmě také jsme spolu pracovali se společnostmi, které automatizují detekci těchto nebezpečných odkazů. Nicméně stále ještě e, máme online stovky tisíc dalších takových odkazů a obsahů. To znamená, že tady v podstatě hlavní výzvou je v podstatě ta rychlost a ta dimenze ten rozměr. Protože samozřejmě čím déle máte něco online, čím déle to tam prostě online vysí, tím eh, k většímu množství lidí se ta informace může dostat. To znamená, že snažíme se samozřejmě tady Eh, zajistit to, aby ty informace byly prostě do hodiny pryč, ale jde samozřejmě prostě o tu rychlost. A poté, co se týče dimenze, tak tady samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem budeme spolupracovat s těmi velkými platformami, ale tady máme samozřejmě eh, problém, který spočívá v té migraci k těm menším eh, platformám, protože tady hovoříme o stovkách platform, protože tady hovoříme o detekci materiálu na stovkách, přibližně 150 různých platformách. Samozřejmě, že se nám nepodaří daří v podstatě vyčistit všechny platformy. Máme dvě, tři platformy, které jsme identifikovali jako velmi úzce propojené s eh, Daeshem, s islámským státem. Nicméně je velmi těžké vlastně přesvědčit tyto platformy, aby nějakým způsobem s námi spolupracovaly. Nicméně rozhodně můžeme, můžeme se zlepšit, zlepšit eh, v těch našich eh, snahách. Můžeme v podstatě vylepšit ten takzvaný ekosystém těch dalších platform. To znamená, že samozřejmě můžeme se zlepšit. Ve chvíli, kdy dojde k identifikaci nějakého toho materiálu, tak musíme se o tuto informaci podělit s, orgány, eh, s výkonnými orgány v trestním řízení. A musíme se každém případě zlepšit a tady se do, dostáváme ke kořenům vaší otázky. Musíme se zlepšit v oblasti monitorování toho monitoringu, protože v některých případech jde v podstatě o zpracování a monitorování zpětné vazby našich partnerů. To znamená, že samozřejmě tady hodně pracuje Europol, tady velké snahy e, jsou vynakládány také na úrovni členských států, nicméně jsou členské státy, které ještě nemají oddělení, která se zaměřují právě na internetové odkazy, ale jde samozřejmě o co nejlepší, nejužší spolupráci se všemi, ale ve chvíli, kdy v podstatě se podíváme na tu obrovskou dimenzi, na ten obrovský rozměr, na tu rychlost, se kterou musíme jednat, no tak to prostě zůstává velkou výzvou. I řekl jste jednu věc, eh, ke které jsem se chtěla vrátit, která se hodně týká eh, dalších otázek, i včetně té otázky paní Sargentiny. Ptali jsme se tedy, nebo ptali jste se na to, na co se nejvíce zaměřujeme. Takže v první instanci to je něco, na co je samozřejmě, na co se hodně zaměřuje právě to oddělení Europolu pro internetové odkazy, ale i zaměří se na to samozřejmě i národní oddělení. To znamená, že tady se zaměřujeme na ilicitní eh, trestné akty, trestnou činnost či podněcování takovéto eh, Eh, trestné činnosti. To znamená, máme tady směrnici pro boj s terorismem a ta určuje v podstatě spoustu jaksi aktivit činnost, které jsou nelegální či považovány za nelegální. To znamená eh, nábor, školení, eh, podněcování či povzbuzování lidí v podstatě k cestám do konfliktních zón. A my jsme se tedy na těchto věcech shodli, že jsou to věci, které je třeba vnímat jako nelegální, nezákonné. E, stejně jako samozřejmě teroristické akty jako takové. A to je článek 1.20 této směrnice. Myslím si, že je velmi jasný a jednoznačný. To znamená, že první věc, první věc, na kterou se soustředíme v rámci tohoto kontextu, je opravdu zaměřit se na ty věci, které jsou propojené právě či úzce eh, souvisí s těmi věcmi, které jsme všichni identifikovali jako, ne, jako trestné. To znamená, to jsou věci, na které jsme se dohodli na úrovni EU a potom samozřejmě ještě tyto, eh, ten, tato skupina eh, činností je v některých státech rozšířená o další v rámci druhé fáze, či v, té, v rámci té druhé instance, po, po té, co dojde k identifikaci takovéto, takovéhoto obsahu, tak opět odpovídám na vaši otázku, paní Sanžertýny, dochází k dialogu mezi Europolem a tou platformou. To znamená, že jde o to podívat se tedy na to, jakým způsobem se k tomu staví ta platforma. Zdali je to v souladu tedy s jejich eh, pravidly. To znamená, oni samozřejmě se k tomu musí nějakým způsobem vyjádřit a musí na to zareagovat. To znamená, musí zareagovat na to, co přijde vlastně ze strany toho národního či evropského oddělení pro internetové odkazy, té takzvané referral unit. Takže tady to je něco, co je opravdu extrémně hodnotné právě pro partnerství, která vznikají v této oblasti, pro spolupráci v této oblasti. A nyní A tady nejde samozřejmě pouze o obsah, za kterým stojí džihadista. Jsou to, je to obsah, který mohl vytvořit v podstatě kdokoliv. To znamená, že tady se samozřejmě zaměřujeme v podstatě na eh, radikální pravicový, radikální teroristický obsah. Samozřejmě, že v praxi je toho obsahu, za kterým stojí džihadista, daleko, daleko více. Nicméně, my samozřejmě nechceme vycházet jaksi z té premisy, že v podstatě se soustředíme pouze na jednu věc. Nicméně se tady soustředíme v podstatě na ten zdroj, z něhož vychází největší množství takovéhoto obsahu. A co se týče efektivity a účinnosti těch alternativních komunikačních zdrojů, té alternativy k té teroristické narrativě, tak to je opravdu velká výzva. Protože ta per, preventivní práce, ve chvíli, kdy chcete nějakým způsobem změřit, zhodnotit, jak dalece jste úspěšní, tak já souhlasím s kolegou, který je hned vedle vás kolegyní, protože tady tou výzvou je opravdu podívat se tedy na to, změřit v podstatě eh, ten, to účinnost vaší práce a já jsem mnoho let strávil eh, preventivní eh, činností právě v severním Irsku, kde jsem se snažil jaksi bojovat nebo být činný v oblasti prevence Eh, tam, kde vlastně mohlo docházet k radikalizaci eh, mladých lidí těmi, kteří se rozhodli, že budou tedy podporovat eh, kteří budou podporovat tedy násilí. A vím velmi dobře, jak moc je to náročné, jak moc je to složité. Nicméně tyto programy jsou naprosto nezbytné. Jsou nezbytné, i kdybyste nakonec měli mít úspěch pouze u jednoho nebo dvou jednotlivců. Nicméně ve chvíli, kdy hovoříme opravdu o tak velkých rozměrech, ve chvíli, kdy eh, v podstatě vy pracujete s internetem, tak samozřejmě tady se vám vůbec neulehčí ta možnost či způsob měření či monitorování. Můžete se pouze podívat na ty programy a na projekty, u nich si myslíte, že opravdu dosahují eh, eh, svých cílů a poté podporovat tyto osvědčené postupy. No, takže paní Grispek se na to ptala, já nevím, eh, nebo nejsem si zcela jistý, že všechny členské státy by se tady tak intenzivně angažovaly. Je pravda, že ne všechny členské státy eh, v podstatě stojí před stejně intenzivní hrozbou, ale jsou členské státy, které mají opravdu velmi mnoho takových programů. Eh, Zmínili se ten francouzský, tu francouzskou platformu Stop Jihadismu, Stop Jihad, což si myslím, že je opravdu velmi dobrá platforma. Máme tady také různé belgické programy, také německý program je s názvem Live Democracy, který se snaží být opravdu co nejefektivnější na federální úrovni. Ve Spojeném království máme několik různých eh, modelů, které by mohly být aplikovatelné v některých eh, částech světa, ale někde prostě ne. V Nizozemsku máme například projekt eh, s názvem Speak Up, promluvte, který je zaměřen právě na studenty a mladé lidi takže nemyslím si, že tady by existoval nějaký program, který by mohl fungovat úplně všude, protože ve chvíli, kdy hovoříme o prostoru online, no tak musíte samozřejmě ty programy opravdu šít na míru, tak aby odpovídaly těm konkrétním výzvám. Nicméně samozřejmě musíme nezbytně spolupracovat se zástupci průmyslu. Vy jste říkali, že jste eh, přizvali na své jednání někoho z Google a oni nepřišli. Ale i přesto vás prosím, abyste to zkoušeli i nadále, protože oni opravdu tady, tady opravdu eh, dosahují neuvěřitelného pokroku právě při přesně rovávání lidí, kteří vyhledávají Eh, ten eh, teroristický obsah. Já jsem pouze chtěl upřesnit, že to jsou eh, lidé, oni jaksi neodmítli nějak záměrně, oni prostě nemohli přijít, ale mm, rozhodně to budeme zkoušet dál. Ano, já jsem chtěl také říct, že oni už v této oblasti opravdu dělají velmi dobrou práci. To znamená, že oni se snaží přesměřovávat ty lidi, kteří by se mohli nechat potenciálně zradikalizovat a vlastně snaží se vlastně tyto lidi v průběhu toho jejich vyhledávání přesměřovat někam jinam, což je například e, iniciativa, na kterou se rozhodně musíme zaměřit. E, je to něco, co bychom měli opravdu podporovat na, v dalších členských státech. Dále jste se ptali. Ptali jste se na aktivity třetích e, zemí, ať už to jsou salafisté, nebo ať už jde o financování těchto uskupení ze strany třetích třetích států, na to se eh, ptala paní Sipl. Ano, my jsme si velmi dobře vědomi, že třetí státy se snaží eh, ovlivňovat eh, eh tyto skupiny, že posílají peníze. My jsme o tom samozřejmě hovořili, zaměřujeme se na to, eh, setkáváme se s lidmi in situ, byli jsme i v Melembeku a e, vlastně hovoříme, komunikujeme s lidmi, kteří se opravdu konkrétně zabývají těmito výzvami. Je to ale opravdu velmi těžké, protože tady hovoříme o otázkách, které v podstatě e, poukazují také na to, jak eh, různými způsoby se snaží či mohou různé veřejné úřady eh, komunikovat a spolupracovat se zástupci různých náboženských uskupení. Eh, je to opravdu velká výzva. Velkou výzvou jsou i ti navrátilci, navrátilci, kteří se vrací z těch radikalizovaných zón. A právě tito navrátilci by nějakým způsobem mohli být zaangažováni, protože i oni mohou například být zdrojem Eh, rozšiřování těchto informací, což je také otázka, kterou jsme se zabývali na jednom z našich zasedání. V minulém eh, létě byla zveřejněna studie, která se zabývá právě tou výzvou související s navrátilci, jak pro oblast sociální, tak pro oblast integrace tak v podstatě vlastně uvědomění si toho, jakou výzvu mohou to navrátilci představovat, jakým způsobem mohou přispívat k rozvrácení té společnosti, do které se eh, navracejí. Takže já jsem opravdu velmi rád, že my se na tyto otázky soustředíme. Nejde pouze o mladé lidi protože jak vy můžete identifikovat ty zranitelné skupiny? Pan Jurek se na to ptal, další eh, z vás se ptali na související otázky. Ano, vycházíme samozřejmě ze zkušeností těch, kteří jsou v té přední linii a také samozřejmě tady máme určité standardní skupiny, které eh, mají tu tendenci, ale nejsou to jediné skupiny. Máme tady různé mladé lidi, kteří jsou zranitelní, jsou to vězni, jsou to bývalí eh, vězňové, ale nejsou to jediné skupiny náchylné k této radikalizaci. To znamená, že my se snažíme tady opravdu ten, to naše pole působnosti opravdu co nejvíce rozšiřovat. Snažíme se učit z těch zkušeností, snažíme se opravdu také zaměřovat na všechny Dále, co se týče posilování integrace, ano, to je samozřejmě součástí té výzvy, je to jasné. A určitě by vás zajímalo, že jsme dnes eh, v rámci komise hovořili o tom, jak bychom mohli na půdě komise v podstatě zařídit, že politiky a náš čas v podstatě se bude více zaměřovat na investice do vzdělávání a do kultury a jakým způsobem právě toto může posilovat integraci a jak toto může eh, pomáhat v boji proti radikalizaci. Can I make one other point about third country? Ještě jedna věc ke třetím zemím. Je trochu problematické, jak naložit s těmi, kdo se vracejí po té, co byl poražen islámský stát, s tím, že někteří lidé by se možná mohli chtít vrátit eh, zpátky do Evropy. My se na to určitě zaměřujeme, ale hodně těch bojevníků, kteří teď jsou eh, v Iráku nebo v Sýrii, nepocházelo ani z Evropy, ale z jiných zemí. A teď se vracejí zpátky, odkud přišli, nebo odjíždějí někam jinam, kde jsou další konflikty, jako je Jemen, Afganistán nebo Libie. A náš zájem je v tom, abychom se snažili těm zemím, zejména pokud jsou v našem sousedství, které jsou tím Eh, postižené a které nezvládají návrat těchto bojovníků z Iráku a ze Syrie. A proto také věnujeme tolik úsilí, abychom vytvořili eh, určitou platformu pro Dalek síť a snažíme se podporovat eh, toto úsilí. A podle posledních údajů se odhaduje, že asi 2 miliardy euro externích programech EU. Obsahovalo to bezpečnostní dimenzi související eh, s touto problematikou. A tím odpovídám také na tu poslední otázku od paní Veržet. To tedy děláme i s Tureckem a s jinými, ale eh, v té práci se musíme postarat o to, aby se to opíralo o naše hodnoty. Nemůžeme dělat něco, co by šlo proti těm hodnotám. Ještě k Bitcoinu, než budu mluvit obecněji o praní špinavých peněz. Vy jste se ptal na eh, Bitcoin jako zdroj financování terorismu. My si to uvědomujeme. Když se něco dělá s bitcoinem, což je ilegální, tak bychom to měli řešit v každém případě, ale my se zaměřujeme na ty virtuální měny, pokud to usnadňuje právě různé teroristické nebo zločinecké aktivity. A právě proto i Europol uh, uspořádal řadu konferencí, poslední byla v létě, které se zabývaly posil, jak posílit to úsilí v boji proti zneužívání těchto kryptoměn pro zločinecké nebo teroristické účely. A určitě jsou k dispozici i nějaké závěry z těch konferencí Europolu. Jestli máte, nebo jestli nemáte, tak vám je rádi poskytneme. K té otázce, která se ptala na to, co uděláme pro tom, abychom posílili spolupráce těch různých úřadů, které by měly monitorovat ty finanční toky, ale zejména eh, pokud je o financování terorismu, tak já souhlasím s těmi, jako je paní Sardičině, paní Gomez, které, kteří říkali, že to obsahuje evropskou dimenzi a eh, že bychom to měli sledovat. A já jsem proto dnes také eh, se zmiňoval o té páté směrnici o boji proti praní špinavých peněz, což úplně nespadá do mého mandátu, ale doufám, že až dojde k posílení FAU a e, všech rejstříků a transparentnosti, jsou všechno ty e, věci, které jsou obsaženy ve čtvrté i v páté směrnici o boji proti e, praní špinavých peněz a teprve potom na tom budeme moci budovat. Či jde o to, aby naše úřady získali přístup k bankovním údajům a mohli prohloubit spolupráci těch finančně analytických jednotek a spolupracovat s orgány činným trestním řízením právě proto, aby posílili architekturu na evropské úrovni, která má za úkol s tím něco dělat. Možná, že to nezní úplně optimisticky, protože to vlastně znamená, že potřeba na tom dále pracovat, ale já chápu, že vy teď se pouštíte do devátého kola toho trialogu, té směrnice, ale ta vaše práce je nesmírně důležitá. Protože to jsou věci, které určitě sami od sebe nezmizí a e, jsou čím dál tím obtížnější. Eh, na řešení a proto musíme posílit naše angažovanost eh, v těchto věcech. Děkuji za váš zájem. Pokud jsem na něco odpověděl, tak eh, se nás obraťte potom a my vám ty informace rádi dáme. Myslím, že jste se trochu zpětl, protože jste mluvil o směrnici o praní špinavých peněz, je to směrnice o boji proti praní špinavých peněz ale to, že už to do devátého kola eh, také znamená, že se na tom velmi tvrdě pracuje na přípravě té legislativy a chtěl bych také připomenout, že to, že dnes máme ten bezpečnostní dialog, je <clears throat> také proto, že bychom rádi, aby tento výbor také získal bezpečnostní dimenzi, nebo bychom se zabývali těmi bezpečnostními otázkami v naší práci, což samozřejmě dělá velmi obtížně. Že s tím souvisí celá řada směrnic, nejenom tato. a naši kolegové tady na výboru na tom pracovali velmi usilovně. A vy určitě budete i v kontaktu s výborem TER, který teď eh, hraje velmi aktivní roli. A ještě aktivnější bude v, na začátku příštího roku, kdy bude navštěvovat jednotlivé ženské státy. <clears throat> Nás také sledujeme na Twitteru. Já vím, že jste také byl v tom eh, Molenbeeku nedávno. Nám jde o tu formální vazbu na naši práci ve výboru a děkujeme vám za tuto dnešní diskuzi. My to bereme velmi vážně, protože jsme také měli to přípravné eh, zasedání. Takže vám děkuji. Ten třetí bezpečnostní dialog se bude konat eh, v první části roku 2018. a určitě v tom budeme pokračovat i nadále. A jenom, eh, pokud jste to neslyšeli, tak eh, pan komisař říkal, že zítra budete prezentovat zprávu o interoperabilitě, plán o interoperabilitě. A myslím, že využijeme ten nejbližší příležitosti, jak o tom s vámi potom diskutovat, protože to také je předmětem velkého zájmu tady na výboru. Eh, vy to tedy eh, oficiálně budete prezentovat zítra a my se budeme snažit co nejdříve o tom s vámi vést eh, dialog. Takže vám děkuji. Já vím, že je pondělí večer, že Strasburg. Děkuji vám za vaši trpělivost. Pan komisař, ten je na to zvyklý, tomu děkovat nemusím. Děkuji i celému vašemu týmu za to, že jste přišli. Um, Děkuji ještě jednou, kolegové, za tu debatu. Uděláme si teď eh, přestávku do 20.30, kdy začne hlasování, takže přestávka do 20.30. Já vím, že někteří z vás by nejradši si to odbyli, ale eh, nejsou tady všichni, musíme na ně počkat. Um, Kolegové, já už bych klidně mohl hlasovat, ale vzhledem k tomu, že vidím, že ještě se hlasuje i jinde, můžeme chvilku počkat, ale vidím, že pan zpravodaj tady je. Až budete mít pocit, že jste připraveni hlasovat, tak můžeme začít. Děkuji, Tomasi. Ještě ne všichni sedí. Jedna poslankyně nemá hlasovací kartu, takže nám vždycky dá vědět. Je tady ještě někdo bez hlasovací karty? Ne. Takže budeme hlasovat. To kladivo je trochu k ničemu. Takže eh, návrh směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva, zpravodajem pan Kora Ignacio. To je také o rozhodnutí, jak vstoupit do interinstitucionálního jednání. Ještě než začneme hlasování, tak bych chtěl upozornit, jak si asi uvědomíte, tak kompromisy o oddělená hlasování nejsou eh, v souladu s příslušným článkem jednacího řádu v průběhu jednání eh, podle dohody je a těch zpravodajů by mělo být zvláštní eh, hlasování o článku 5, 3, 2 a 5, 2 a 6 a, a B. Tolik tedy Eh, pro formálnost. Eh, Tam se pan zpravodaj, jestli ještě chce něco na úvod říci. Pan Korál. Rapidamente, rapidamente. Ve, very fastly. <laughs> Jenom velmi eh, rychle. Jsem rád, že se mi sem vůbec podařilo dostat po 15 hodinách cestování. Děkuji všem, že jste přišli, stínovým zpravodajům. Tato zpráva je pro náš výbor a pro celý parlament velmi důležitá. Je to další krok v boji proti organizovanému zločinu. Jde o aktiva organizovaného zločinu. A snažili jsme se udělat pokroku toho návrhu komise v té politické oblasti. Možná eh, v tom budeme ještě pokračovat, pokud získáme mandát pro jednání. Ještě jednou děkuji všem stínům zpravodajům a všem, kteří se na tom podíleli. A to je všechno. Děkuji, pane Korao. Vím, že hodně kolegů mělo problémy se sem dnes vůbec dostat. Pojďme tedy se dát do hlasování. Nejprve pozměňovací návrh číslo 28, můžete hlasovat elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis článku 1. Můžete hlasovat. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u článku 2. Můžete hlasovat. Končím hlasování, přijato. A teď pozměňovací návrh 96. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis o článku 3, nejprve první část. Končím hlasování. Přijato druhá část textu. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 114 a 115 dohromady můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis u článku 4. Končím hlasování. Přijato. Kompromis o článku 5, první část, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A druhá část. Končím hlasování. Přijato. Poznací návrh 144. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 148. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisu článku 6, nejprve první část. Končím hlasování. Přijato, druhá část. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 162, můžete hlasovat. Je ten počítač je dneska pomalý. Eh, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis u článku 7. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Eh, kompromis u článku 8. Končím hlasování. Přijato. 8a, nový článek, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. E, Poznací návrh 173, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis v článku 9. Končím hlasování. Přijato. Kompromis v článku 10. Pan předseda se omlouvá. Ještě tady máme 9.28. Můžete hlasovat. Ještě jste mě na to upozornili. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis u článku 10. Končím hlasování. Přijato. Kompromis v článku 12. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis v článku 13. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Teď pozměňovací návrh 30, to jsou úvodní ustanovení. Končím hlasování. Přijato 31. Končím. Přijato 33. Končím hlasování. Přijato. Jury 1. Končím hlasování. Přijato. 34. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 2. Ani tomu počítači to dnes moc nejde. Končím hlasování. Přijato. 38. Končím hlasování. Přijato. Ekon 2. Končím hlasování. Přijato. Jury 3. Končím hlasování. Přijato. DV2 a pozměňovací návrh 1 jsou identické. Končím hlasování. Přijato. 41. Končím hlasování. Přijato. 42. Končím hlasování. Přijato. Ekon 3. Končím hlasování. Přijato. 43. 46. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 4. Končím hlasování. Přijato. 3. Končím hlasování. Zamítnuto. 47. Končím hlasování. Zamítnuto. 48. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 5. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 50. Končím. Hlasování zamítnuto. 52, první část. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zamítnuto. 57. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 7. Končím hlasování. Přijato. 58. Končím hlasování. Přijato. 63. Končím hlasování. Zamítnuto. 64 první část. Končím hlasování. Hm, druhá část. Zamítnuto DV5. Končím hlasování. Přijato. 65. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. Končím. Přijato. Ekon 6. Končím hlasování. Přijato. DV 6. Končím hlasování. Přijato. 74. Končím hlasování. 9 přijato, 97. 7 Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 14. Končím hlasování. Přijato. Sedmdesát tři až osmdesát pět jako eh, celek. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 12. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, závěrečné hlasování, opět elektronicky. Končím hlasování. Přijato 39 pro, 4 se zdrželi. A teď eh, rozhodnutí o zahájení jednání. Končím hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 38 pro, dva se zdrželi, nikdo nebyl proti. Gratuluji panu zpravodajovi a také stínovým zpravodajům. Vím, že někteří za sebou máte náročnou cestu sem. Tím končí naše hlasování. To je také poslední schůze v tomto roce, takže vám děkuji za spolupráci. Nikdo už mě neposlouchá, ale tak vám děkuji a užijte se Vánoce. See you, see you in the new year. Uvidíme se.